Okay, dear colleagues. Milí kolegové, dámy a pánové, tak už máme 15.05, takže bychom opravdu měli začít s jednáním našeho výboru NT, takže Chci, abyste věděli, že to je poslední zasedání výboru pro mezinárodní obchod v rámci našeho současného volebního mandátu, takže myslím si, že to můžeme zhodnotit jako velmi úspěšný mandát. Myslím si, že se nám podařilo opravdu mnohého dosáhnout, co se týče dohod o volném obchodu nebo dohod, obchodních dohod a i také dalších legislativních úspěchů a myslím si, že opravdu můžeme se hrdostí tedy ukončit naší práci po pěti letech. Nicméně to ale neznamená, že bychom na posledním našem jednání nepracovali, tudíž máme tady, tady návrh pořadu jednání. A já bych eh, poprosila o začlenění nového bodu na program po šestém bodu. Poslední eh, vývoj, co se týče Světové obchodní organizace a řešení sporů. Ne, vidím, že nikdo jiný nemá žádný další návrh, takže myslím si, že můžeme přijmout tedy pořad jednání i s, tím, s touto změnou. Schválení zápisu ze schůzí. Máte návrh zápisu ze schůze 18. března roku 2019. Zde, pokud byste tedy neměli žádné další výhrady, které by tady zazněly do konce tohoto jednání, tak můžeme považovat tento zápis za schválený. Co se týče sdělení předsedy, bod 3, jako obvykle samozřejmě naše jednání je vysíláno online, takže tímto vlastně vítám všechny eh, naše posluchače a všichni, kdo se na nás dívají od té Salonik eh, přes Varšavu, Lisabon a všechna další evropská města. A samozřejmě proto, abyste všichni mohli být řádně tlumočeni, tak bych vás poprosil, abyste hovořili jasně, nepříliš rychle a dostatečně nahlas. Dále chci říci, že co se týče zpravodaje pro obchodní smlouvu s Větnamem, je pan Zahradil, Jan Zahradil a já, tak my jsme sepsali dopis rumunskému předsednictví a poprosili jsme o časový harmonogram pro tuto obchodní dohodu. Stále jsme neobdrželi žádnou odpověď na náš dopis, nicméně se říká, nebo kuloárech zaznívá, že by tedy mělo dojít k podpisu v červenci, což by znamenalo samozřejmě, že to bude ten nadcházející nový parlament, který bude dále projednávat tuto dohodu a mělo by to být tedy také jedním, mělo by to být jeden z bodů pořadu jednání prvního zasedání tohoto parlamentu. Za třetí mám tady velmi smutnou novinu nebo smutné sdělení. <clears throat> Jeden z z, z nejzkušenějších členů sekretariátu odchází a ona byla opravdu pravou rukou Alberta a také pravou rukou Martyho. A byla opravdu živoucí zárukou toho, že já jako předseda jsem za posledních pěti, za posledních pět let měl vždy k dispozici toto famózní, tyto famózní dokumenty, přípravu. Vždy jsem byl opravdu skvěle připraven, mohl jsem předsedat díky ní. Tudíž děkuji, děkuji Rosio, děkuji, děkuji Rosio za tuto skvělou práci. Myslím si, že jste se zasloužila opravdu za skvělé fungování našeho výboru a doufám, doufám, že to zvládneme i bez vás. V každém případě, já si to v tuto chvíli nemůžu ani představit, ale v každém případě vám děkujeme a přejeme vám všechno nejlepší do následujících let. čtyřka se týká olivového oleje a stolních olivách o mezinárodní dohodu z roku 2015 a naší paní zpravodajkou je paní Eleonora Forenza a dostává slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 v podstatě aktualizuje tu dohodu z roku 2005 v této tematické oblasti. A tady rada v podstatě autorizovala komisi, aby zahájila vyjednávání jménem Evropské unie v této oblasti. V Ženevě se konala konference na toto téma v roce 2015 a Eh, všichni zástupci organizací, včetně tedy organizace UNCTAD a dalších environmentálních organizací, vypracovali tedy tento text, eh, který se zabývá právě touto oblastí. A 28. listopadu 2016 tedy byla dohoda podepsána za, a to v sídle Organizace spojených národů v New Yorku s jejího uzavření k pozdějšímu datu. Nová dohoda vstoupila prozatím v platnost od dne 1. ledna 2007 a mezi cíly tedy této dohody je podpora mezinárodní spolupráce za účelem integrovaného a udržitelného rozvoje pěstování oliv na celém světě, kde také od podporu koordinací politik v oblasti produkce, industrializace, uskladnění a uvádění na trh olivových olejů olivových olejů, z pokrutin a stolních oliv. Také jde samozřejmě také o podporu transferu v podstatě nového know-how v této oblasti. No, hovoříme tady také o takzvané radě členů, což je nový rozhodovací orgán, který má veškeré pravomoci a plní všechny funkce nezbytné k dosažení cílů uvedené dohody. Podle článku 19 odstavec 2 dohody může Rada členů změnit označení a definice olivových olejů, olivových olejů z pokrutin a stolních oliv podle přílohy B a C, vlastně příloha 10. A olivový olej je samozřejmě zcela zásadní produktem pro velmi mnoho ekonomik evropských států, včetně Itálie. Proto já souhlasím s touto dohodou. Jsem velmi ráda, že tedy došlo k její aktualizaci a je velmi důležité, aby Evropská unie i nadále podporovala a zaručovala spolupráci v oblasti výroby olivového oleje a stolních oliv. Eh, vy jste dostali vlastně tuto dohodu k dispozici, nicméně chyběly další relevantní informace týkající se této dohody. Chci říci, že hlavně co se týče středozemí a středozemních zemí Evropské unie je produkce olivy, oliv a olivového oleje zcela zásadní. Vždyť, co? vždyť to přeci víte, co se děje v Itálii, a dalších zemí. To znamená olivové háje, které se vlastně vysušují, nemají dostatečné zavlažování. To je například to, co se opravdu děje v Itálii a jiných státech. Společná evropská politika by tedy se tomu měla nějakým způsobem postavit. A já bych proto byla velmi ráda, kdyby Evro- Rada Evropské unie také řádně informovala o možných rozhodnutích, které lze přijmout na základě článku 4 závěrů Rady. Co se týče mezinárodních eh, dohod, tak ty samozřejmě také podléhají odsouhlasení ze strany Evropského parlamentu, ale samozřejmě nemůžeme prostě považovat nějakou dohodu za platnou, dokud nebud, neprojde naším schvalovacím procesem. A to je v podstatě něco, co také velmi úzce souvisí s tou radou členů, kterou jsem jej změnila. To znamená, ve chvíli, kdy členové rady členů jsou vyzváni k tomu, aby připravili nějakou změnu, to je to dohody podle přílohy 10 a dalších eh, specifických aspektů, no tak prostě Evropská komise musí informovat Evropský parlament o tom, za jakým názorem a postojem chce stát. Itálie se samozřejmě k tomu také postavila velmi Eh, konkrétním způsobem, hlavně co se týče olivového oleje extra virchen, to znamená extra panenského oleje. Takže my potřebujeme vědět, co se děje také eh, v Evropské komisi, protože výbor Agri také předložil svoje dokumenty týkající se tohoto tématu, to znamená olivový panenský olej nejvyšší kvality. To je další vlastně možný název pro odstupňování různých stupňů kvality oleje. Proto je třeba provést. Hodnocení je třeba podívat se tedy na eh, země producenty olivového oleje, podívat se také na možnost vysledovatelnosti těchto produktů a je třeba zajistit nejvyšší míru transparentnosti u olivového oleje a stolních oliv. A proto by bylo velmi dobré, aby komise podle eh, článku týkajícího se zjednodušeného postupu přešla ke zjednodušenému postupu, tak aby Evropský parlament měl k dispozici všechny eh, relevantní informace. Ve chvíli, kdy tedy hovoříme jménem Evropské unie, tak chci říci, že musí dojít samozřejmě k institucionální dohodě mezi všemi třemi institucemi a Hovořím teď o článku 2018 eh, a dodržování tohoto zjednodušeného postupu. Děkuji a teď stínový zpravodajové. Takže prosím. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda omluvila mého kolega Fernanda Ruase, který zde dnes bohužel nemůže být a poprosil mě, abych přečetla jeho vystoupení, co by stínového zpravodajce EPP, tedy není čtu jeho vystoupení, milí kolegové. Eh, velice bedlivě pozoruji práci parlamentu na tomto textu, který bude jako poslední odhlasován na Intě e během tohoto legislativního období a který se týká mezinárodní dohody, který se týká olivového oleje a stolních oliv. Situace je velice specifická, je to vlastně první zpráva, kde já sehrávám roli stínového zpravodaje na výboru INTA a eh, Trvá to už od roku 2005, jsem tedy eh, velice nespokojen s tím, že je to takto celé oddálené. Bylo by bylo hodné tu dohodu schválit dříve. Ta dohoda má několik různých cílů, některé již představila paní Provenza, takže to nebudu opakovat. Má tady taky nový rozhodující orgán, je to ta rada, která bude sledovat, zda jsou stanovené cíle naplňovány a důležité je, aby parlament byl včas, v aktuálním čase informován o veškerých detailech dalšího vývoje této dohody. Ráda bych ještě potrhl, že třeba, aby tento, eh, tato smlouva naplňovala veškeré cíle politiky, které se týkají Lvovolie a já jsem tady pro přijetí tohoto textu a musím říci, že eh, já tedy opouštím svůj mandát a proto bych chtěla poděkovat všem členů výboru INTA a také panu předsedovi za dobrou spolupráci a veškerou práci, kterou jsme zde společně během volebního období odvedli. Děkuji paní Saifi a nyní za EKR pan Pekit. Děkuji, pane předsedo. Eh, skupina EKR podporuje doporučení pro Evropský parlament a eh, ohledně závěru eh, této dohody a také litujeme toho, že tato dohoda byla předložena pozdě a že jsme byli málo informováni během celého vyjednávání. Děkuji. Nikdo další se nehlásí a proto udělím slovo komisi a také bych chtěl zdůraznit naše nespokojenost s časovým rámcem, že jsme neměli dostatek času na návrh doporučení pro uzavření dohody byl předložen radě v roce 2017 a v tuto chvíli eh, jsme mm, toto od rady dostali před dvěmi týdny, takže máme velký nedostatek času a byl zde také nedostatek informací k této věci. Za komisie tady máme paní Zilke Boga. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda uvedla, že si velmi ceníme toho, že výbor INTA eh, je nakloněn souhlasu s uzavřením dohody a jak jste uvedl, jedná se o významnou dohodu která již prozatímně je v platnosti, tedy už to funguje, ale byl by to důležitý signál pro naše eh, partnery, eh, že ehm, Evropská unie hm, tedy hm, toto podporuje a máme tady seznam priorit, ofensivních priorit, pokud jde o mezinárodní obchod IOC eh, je ehm, standardem eh, pro mezinárodní obchod s olivovým olejem a pro dobrou, eh, dobrá spolupráce v rámci IOC posil, posílí pozici Evropské unie ve světě. Dalším aspektem je, že harmonizace kodexu a standardu IOC Eh, je důležitá, protože v tuto chvíli to ještě není sladěno, takže toto bude takový krok k usnadnění obchodu. Pokud jde o vyjednávání, eh, které proběhlo na radě mezi radou a komisí, eh, tak my jsme tam neřešili ten aspekt uzavření jako takový, ale článek 4, který upravuje a specifikuje zjednodušené řízení podle kterého články a technické přílohy k dohodě mohou být v budoucnosti pozměňovány. E, jde o přílohu B a C dohody a tato jednání byla delší a komplikovanější, než jsme původně očekávali. A teprve před několika týdny toto vyjednávání vedlo k dalším krokům k postupu, který zároveň zajišťuje plnou transparentnost pro Evropský parlament, protože každý pozměňovací návrh k této dohodě a k přílohám vychází z formálního stanoviska nebo návrhu rozhodnutí, které eh, předkládá komise a to v rámci eh, spolupráce s Evropským parlamentem Eh, tedy podle dohody jsou tyto věci zasílány okamžitě všem institucím a mm, podle toho článku eh, je podle mého názoru zaručená plná transparentnost. Děkuji. My ovšem samozřejmě požadujeme více transparentnosti a vylepšení spolupráce mezi institucemi. A bohužel Možná, že eh, to v tuto chvíli mohu zmínit. Dva roky jsem vyjednával s radou a komisí o eh, naší spolupráci, pokud jde o externí dohody Evropské unie a rada tady není ochotná přistoupit na kompromis a výjít vstříc Evropskému parlamentu my tady máme určité pravomoci v souvislosti s dohodou a e, pouze to, co tedy bylo vymezeno v rámci soudního rozhodnutí e, soudního dvora, to rada přijímá a řídí se tím, to pro nás ale není přijatelné a proto pan Brok a já jakožto vyjednavači Evropského parlamentu odmítáme uzavřít takovou dohodu e, s radou a bude povinností i příštího parlamentu, aby opět vyvinul tlak na to, aby se plně dodržovala Lisabonská smlouva. Děkuji a předávám slovo další řečnici, eh, zpravodajce. Děkuji kolegové za to, že jste se přihlásili a děkuji komisi za její vyjasnění. Mohu pouze zopakovat, že došlo k opravdu výraznému prodlení. Toho velmi litujeme a žádáme o to, aby v, info, aby v budoucnosti byly více vyměňovány informace s Evropským parlamentem i během vyjednávání, protože tato věc INTA, o které budeme hlasovat ještě během tohoto volebního období, to se k nám mělo dostat dříve. Děkuji všem kolegům za práci Eh, za poslední rok na této věci. Děkuji. Děkuji. A jelikož máme jen omezený čas, tak zítra musíme hlasovat, zítra v 10 hodin. A pokud tedy budou k tomu nějaké pozměňovací návrhy, těžko si to v tuto chvíli můžeme představit, ale pokud tedy ano, tak dnes do 6 hodin, prosím vás, lhůta pro předložení těchto pozměňovacích návrhů je dnes 18.00. Samozřejmě nemáme čas eh, na žádný překlad, takže pokud budete předkládat nějaké pozměňovací návrhy, tak prosím vás ne v estonštině. Prosím vás, pošlete nám je v angličtině tak, abychom si je mohli přečíst a ještě jednou opakuji, 18. hodina dnes je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. A prosím, prosím, to je tedy vše k bodu 4. A tím se hned dostáváme k bodu 5 našeho dnešního jednání. Vítám zde pana Kelemance. Prosím, prosím, ještě jednou vás zdravím. Je eh, profesorem zvlovani. A také se zabývá tedy otázkou parlamentního přeskumu obchodních dohod v západním světě. Ano, podle mého je to tedy velmi zajímavá studie s velmi zajímavými výsledky, protože jestli si vzpomínáte, tak jsme velmi intenzivně vlastně uh, zkoumali vůbec eh, angažovanost nebo aktivity parlamentních poslanců právě v, při postupu odsouhlasovávání nebo odsouhlasení obchodních dohod. A hovořili jsme o těch eh, výhradních kompetencích a smíšených kompetencích a hovořili jsme o tom, jakým způsobem tedy poslanci z jednotlivých členských států mohou ovlivňovat tedy celý tento proces. Takže je to opravdu zcela zásadní, zásadní téma, opravdu zcela zásadní otázky a jsem velmi rád, že je tedy zde pan profesor, aby nám to trošičku osvětlil. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tak poprosil bych vás, abyste mi spustili mou prezentaci PowerPointovou. Děkuji. <laughs> Děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali na vaše jednání a dovolili mi, abych zde schrnul některé zásadní prvky naší studie. Samozřejmě, že já nejsem jediným autorem této studie, bylo nás, byli jsme čtyři dohromady a jeden z nich je můj kolega Johan Adriansen, který sedí zde vedle mě z Maastrichtské univerzity. A o co nám šlo vlastně? Šlo v podstatě o to, srovnat eh, čtyři, práci čtyř parlamentů v oblasti obchodních dohod. To znamená, jaké pravomoci mají, jakým způsobem se účastní vyjednávání ve chvíli, kdy si hovoříme o nějakých autonomních právě obchodních pravomocích. A šlo nám o to podívat se na to, jak vlastně ty subnárodní mm, legislativní postupy fungují. Já tady teď nebudu hovořit o těch eh, jednotlivých postupech, ale budu nebudu tady hovořit o těch jednotlivých orgánech či zákonodárcích, ale samozřejmě pokud budete chtít, abych se k tomu nějak eh, více detailně vyjádřil, tak, eh, tak rád učiním v rámci otázek a odpovědí. Tak tudíž já bych rád začal se třemi větami, které vlastně schrnují to, v čem, se vlastně, v čem spočívá i jádro té studie. A ty tři věty vlastně nenajdete v té zprávě. Já jsem si právě nechal na dnešní zasedání. Teď si jen představte, že by někdo z vás byl poslancem australského nebo kanadského parlamentu, tak já bych hned záviděl. Kdybych měl být členem Severoamerického kongresu a díval se na Evropský parlament, tak bych byl rozhodně zvědavý. A když bych byl členem Evropského parlamentu a nejsem jím, ani nekandiduji, tak ale v případě, že já bych opravdu byl členem Evropského parlamentu, tak eh, musím říct, že bych byl spokojený, ale zároveň velmi pozorný a obezřetný. Takže to je vlastně to, k čemu jsme došli v rámci naší eh, komparativní studie. To znamená, že Evropský parlament hraje důležitou vlivnou roli v souvislosti s vyjednáváním mezinárodních obchodních dohod. A ty čtyři instituce, které jsme vlastně srovnávali, to znamená Australský, Kanadský parlament, Severoamerický kongres a Evropský parlament, tak všechny čtyři orgány vlastně hrají důležitou roli. Evropský parlament, stejně jako americký kongres, v podstatě opravdu hrají důležitou roli. Když se podíváte na ty tři fáze toho vyjednávacího procesu, to znamená udělování, mandátu, to znamená, že se vlastně rozhodne, o čem se bude jednat v rámci jakého rámce a omezení. Poté se začne vyjednávat, vyjednává se a poté poslední fáze, tu známe jako fázi ratifikační. Ale to, co je v podstatě v konečném důsledku nejdůležitější, je samozřejmě ta poslední fáze ratifikace. A to je přesně to, co jsem se tady nějakým způsobem snažil znázornit. A vlastně to je přesně to, k čemu tady dochází. To znamená, kdo, kdo, kdo je zatím v podstatě úplně napravě, naprávo. Takže, protože Evropský parlament to samozřejmě musí v té konečné fázi schválit. Stejně tak jako Severoamerický kongres musí v podstatě schválit tu obchodní dohodu. To znamená, že má velký dopad na to, jak celá ta vyjednávání dopadnou. To znamená, že v průběhu celého procesu v podstatě ty orgány hrají důležitou roli. To znamená, na jedné straně máme ten Severoamerický kongres a Evropský parlament na jedné straně a poté australský a kanadský parlament na straně druhé v tomto srovnávání. A na tomto na této obrazovce a na následující obrazovce vlastně vidíte několik důležitých prvků. Takže nejdříve některé z těch důležitých institucí, samozřejmě ty čtyři parlamenty, včetně tedy Severoamerického kongresu, to znamená, máme tam dolní a horní komoru, stejně tak tedy také v australském a kanadském parlamentu. A vidíte, že tady ty šipky v podstatě jdou jak nahoru, tak jdou také dolů. A čím více jdete z jedné strany na druhou, tak tím silnější jsou parlamentní instituce. To je tedy to, k čemu jsme došli my. To znamená, čím níže jste, tím jak si na nižším eh, rozhodovací úrovni jste tak potom tady máte také ten text eh, ve žluté barvě a také šipky. A tady, hovoří, tady v podstatě tím máme na mysli, že jde o hodně také neformální procesy, to znamená relativně neformální způsoby práce, které přesto ale posilují tedy uh, sílu těch jednotlivých orgánů. Když tady hovoříme o té fázi udělování mandátu, tak vidíme, že Evropský parlament v porovnání s, se ve severoamerickým kongresem má v podstatě velmi srovnatelně podobnou pozici ve chvíli, kdy hovoříme o udělování mandátu, i když Evropský parlament v podstatě nedefinuje ten mandát, tak v podstatě jeho rozhodovací pravomoci jsou posilovány. A to také díky tedy spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí ve srovnání tedy ještě s těmi postupy, které byly součástí toho, té rámcové dohody v roce 2010, ale také díky dohledu Evropského parlamentu je jasné, že Evropský parlament hraje důležitou roli na konci toho procesu, protože víme, že je vyžadován soud souhlas na konci celého toho procesu ze strany Evropského parlamentu, to znamená, hraje zcela zásadní klíčovou roli. Evropský parlament eh, se snaží v podstatě vstupovat do celého toho procesu ještě dříve a dříve nejde v podstatě o to, abychom tady v podstatě eh, eh, něco udělali na začátku nebo úplně na konci. Ne, Evropský parlament také přichází se svými usneseními, ve, kterém, ve kterých jsou nastěňovány červené linie, přes které nelze, eh, které nelze překročit. To znamená, Evropský parlament se opravdu účastní toho procesu celého jako takového. To znamená, že se účastní jak toho vypracovávání těch prvních návrhů, eh, tak předkládá také svá usnesení, ve kterých je tedy známo nebo z nich lze vyčíst, jaké jsou červené linie pro Evropský parlament. A dále, co se týče kvality výměny informací mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem, vlastně v přípravě toho mandátu, té první fáze, mandátní fáze, udělování fáze, to znamená také, tady hovoříme o schválení toho mandátu a myslím si, že Eh, poslední vývoj, co se týče tedy vyjednávání mezi Evropskou unii, Austrálií a Nové, eh, Novým Zélandem, jsou toho zcela jasným důkazem. To znamená, že když se podíváme tady na srovnání se Severoamerickým kongresem, tak ten hraje opravdu velmi důležitou roli, protože ve chvíli, kdyby prezident chtěl vyjednávat obchodní dohodu, tak ve chvíli, kdy je tedy schválena americkým kongresem, aniž by tedy kongres měl nějakým způsobem možnost tu dohodu pozměnit, tak vlastně prezident vlastně e, se musí obrátit nebo musí jednat v souladu také s příslušnými orgány a v tuto chvíli hovoříme o červenci 2022, dokdy tedy tento postup takovýmto způsobem funguje. Což je ale velký také rozdíl, protože když se podíváme na to z perspektivy ne pouze Rady a Evropského parlamentu, když tady hovoříme jaksi o tom mandátu, který je v podstatě udělován také prezidentovi. A proč tak kongres jedná? protože vlastně historicky je tomu tak, že kongres by měl mít právo a pravomoc určovat obchodní dohody a politiky. Takže protože v tom je možná rozdíl. To znamená, že Evropský kongres stanoví, definuje cíle pro široké spektrum vyjednávání obchodních dohod, které se budou vyjednávat po dlouhou dobu let což samozřejmě není úplně identické, protože tady v podstatě samozřejmě se vyjednává o tom, co bylo navrženo Evropskou komisí, potom se vyjedná mandát a díky tomu v podstatě díky tomu Evropská rada a Evropský parlament mohou daleko více cíleně v podstatě ovlivňovat celý ten proces a mohou zcela jasně říci, co chcete a co nechcete, protože občas je daleko jednodušší definovat, co člověk nechce, než to, co člověk chce. A takže to je tedy ta fáze toho udělování mandátu. Samozřejmě máme vyjednávače za USA, což jsou v podstatě hlavní vyjednávači eh, obchodních dohod. Ti se samozřejmě také drží určitých pokynů a samozřejmě také hlavních eh, cílů, které byly stanoveny nejvyšším úřadem pro obchodní dohody, ale ve chvíli, kdy prezident v podstatě chce započít eh, vyjednávání, tak musí konzultovat Evropský kongres a specifické výbory amerického kongresu aby v podstatě zjistil, co vlastně tyto výbory chtějí, eh, na čem jim záleží, tak aby vlastně tedy ta dohoda byla v souladu s cíly, které vlastně vychází ze zákona na podporu obchodních dohod. A co se týče tedy té fáze vyjednávání, tak tady je to něco, co je velmi jaksi srovnatelné s tou fází udělování mandátu. To znamená, že vidíte tady Severoamerický kongres a Evropský parlament, kteří hrají rozhodně nejsilnější roli v této fázi a je pravda, že tady máme tady na straně kongresu eh, USTA a tady vidíte také tedy orgány na straně Evropské unie, které hrají důležitou roli tedy za Evropský parlament a v důsledku tohoto vlastně ti hráči, to znamená členové Evropského parlamentu a členové Severoamerického kongresu hrají velmi aktivní roli, to znamená, jsou akreditováni pro tato vyjednávání, musí být informováni o tom, jak ta vyjednávání probíhají. Samozřejmě je tady vždycky ta otázka, musíme být informováni, musíme být konzultováni a ve chvíli, kdy jste informováni, znamená to tedy, že můžeme vlastně do toho procesu zasahovat, můžeme opravdu si stát za tím, co chceme, aby tato dohoda bránila, což je v podstatě rozprava a debata, kterou eh, známe jak se severoamerického kongresu, tak se Evropského parlamentu. Je to něco, k čemu nedochází v parlamentu Austrálie ani Nového Zélandu, protože vlastně tyto parlamenty formálně nehrají úplně stejně důležitou roli při eh, vyjednávání a odsouhlasování této dohody. To znamená, Tady v podstatě dochází k takovému eh, trošičku, k takové zkratce proces, eh, procesní. To znamená, ty, ty výzvy největší, a to i z toho důvodu, že ta obchodní vyjednávání v podstatě nebo ta, ten technický charakter těchto vyjednávání je stále důležitější a důležitější. A ne pouze z toho důvodu, že jsou techničtější ta vyjednávání z právního hlediska, ale protože obchodní dohody v tuto chvíli se v podstatě nezabývají pouze těmi věcmi, které jsou, řekněme, na hranici nebo za hranicí. Ne, hovoříme tady v podstatě o dohodách, které lze vyjednávat pouze za předpokladu, že máte opravdu vysoce technické znalosti, což je zcela zásadní zásadní v současné době při vyjednávání takovýchto dohod. A to je vlastně velmi důležité a je to i ten důvod, proč tady existuje tolik nových monitorovacích skupin a specifických pracovních skupin a výborů, tak aby v podstatě bylo jasné, co chce Evropský parlament prosazovat i prostřednictvím svých usnesení. A hovoříme tady také o ten přístup k dokumentu. Na americké straně vidíte vlastně to stejné. Ehm, v roce 2007, kdy Bushová administrativa vyjednávala dohody eh, s Kolumbií, eh, s Peru, s Panamou, s Jižní Koreou, eh, tak tady měli problémy a byla tady celá řada stížností ze strany kongresu, protože členové kongresu nebyli dostatečně konzultováni, neměli dostatek informací a ehm, právě proto se potom ehm, otevírala ta cesta. Byl tady Mm, tedy potom eh, postoupen ten konsolidovaný text. V roce 2016 byla přijata celá řada pokynů eh, zastupiteli USA ve spolupráci eh, s kongresem. A tím se dostávám ke třetímu slajdu, kde máme určitý přehled tohoto jednání jsou tady rozdíly mezi Evropským parlamentem a kongresem. Jde o to, že Evropský parlament může schválit nebo eh, zavrhnout určitou dohodu, eh, takže může buď eh, souhlasit nebo odmítnout a pokud v kongresu se tedy jedná o nějaké dohodě, tak tam vlastně je možné zareagovat na, na to, co vyjednal prezident. A to je velmi důležité ve vyjednávání za USA, protože eh, pokud lidé udělají velké ústupky, eh, tak eh, si nemohou být jisti, jestli to nebude změněno v rámci procesu schvalování v kongresu USA. Ale dále kongres může toto privilegium, eh, může se ho vzdát, tedy ehm, to se týká schvalování té dohody. Děje se to v podstatě dvojím způsobem. Za prvé, kongres, eh, každá komora kongresu může rozhodnout na základě, na základě konzultace, eh, tedy že před prezident nerespektoval ustanovení eh, v rámci eh, toho příslušného aktu. To se stalo i v dubnu 2008 v případě dohody, kterou prezident podepsal s Kolumbií a poté to následovalo po eh, roce rozhořčených diskusí mezi kongresem a Bushovou administrativou ohledně vyjednání dohody s Panamou, Kolumbií a tak dále. A Vedlo to k tomu, že kongres v roce 2008 eh, tam předložil celou řadu principů, které musel prezident respektovat a v roce 2015 to potom eh, bylo zahnuto do příslušného aktu, který toto upravuje. Eh, každá komora zvlášť musí, může dát určité pravomoci prezidentovi a je možné, že, aby se vyslovili, že si myslí, že ten zákon nebyl dostatečně respektovan a proto se potom to privilegium, které bylo uděleno prezidentovi, může e, stáhnout k té konkrétní dohodě. Výjimečně, stává se to jenom výjimečně, ale dovedete si představit, že pokud jde o e, prezidenta nebo ty, kdo vyjednávají e, za USA, tak se velmi snaží takové situaci vyhnout. Potom tam je ještě další mechanismus, to vidíte vyznačeno žlutou barvou a Eh, tam, ehm, tam jsou určité eh, mock konference a eh, mock mezníky. Jakmile schválení nějaké dohody začne být prováděno a jakmile je předložen zákon o provádění ze strany prezidenta kongresu, začne běžet čas a to znamená, že kongres potom musí jednat v určité lhůtě. Během 15 eh, dní musí eh, jeden výbor druhém a druhý výbor eh, dát stanovisko a během prvních pěti dnů potom musí dojít k odhlasování na plenárním zasedání a během další lhůty obě dvě komory to musí schválit na plenárním zasedání. A aby se vyhnuli tomu časovému nedostatku té lhůty mohou se eh, kongresmeni rozhodnout, kdy oficiálně předloží eh, to pravidlo o, nebo ten text o provádění. Ale jakmile eh, ten zákon o provádění předloží, a jakmile prezident eh, zmítí, eh, že mm, plánuje eh, přijmout takovou dohodu, tak je naformulován text, který bude jednoho dne předložen. A to je velmi důležitý okamžik, protože to je okamžik, kdy členové kongresu začnou naznačovat, že možná si budou přát, aby některé části té dohody byly nově projednány. A tady to je něco, co se neustále opakuje a pokud jde o vyjednávání USA a Jižní Koreji, tak eh, s ohledem na hovězí nebo farmaceutika eh, a eh, vepřové maso, mm, tam to bylo zřejmé. Pokud jde o Kolumbii, tak tam se hovořilo o pracovním ačním plánu a pokud jde o USMCA, tak ta dohoda, eh, která je následovnou eh, dohodou eh, navazující na NAFTA, tak tam šlo o prosazování a určitá ustanovení v oblasti farmaceutického odvětví. Proč to zdůrazňuji? Proto, že takový postup vlastně kompenzuje určité nevýhody, které tady existují Eh, ohledně toho schválení nebo odmítnutí. Eh, protože eh, to odmítnutí to je něco jako jaderná zbraň když se vyjedná nějaká dohoda se kterým partnerem a ta partnera, eh, tedy ze strany Evropské komise, a pak je to předáno evropským institucím, tak z politického hlediska by to mohlo být opravdu velmi škodlivé pro Evropskou unii, aby ta dohoda nebyla v takové fázi schválena. A různí hráči se potom snaží eh, samozřejmě zabránit takové situaci, a proto se právě snaží Evropský parlament včasně zapojit do celého vyjednávání, aby Evropský parlament mohl včas naznačit, co si přeje, aby v té dohodě bylo nebo nebylo. Ale ve chvíli, kdy ta dohoda je uzavřená, tak potom se to předloží eh, k definitivnímu schválení nebo odmítnutí. Takže eh, eh, politické eh, náklady toho odmítnutí by možná byly velice vysoké. A aby se tomu zabránilo eh, v tom systému USA, tak je tam ta střední cesta, eh, kde vlastně jsou ehm, zkušební konference a, a vlastně tam může kongres vysílat své signály. Chýlím se ke konci. A eh, tady mám takové shrnutí toho, co bych vám chtěl dnes sdělit. Eh, neustálá, neustálý rozvoj expertízy, eh, budou evropské volby a někteří z poslanců zůstanou ve své funkci a budou tady noví poslanci, ale jsou tady velmi technické věci, které je potřeba se naučit, naučit se ty technické záležitosti, které souvisí s dohodami. A hm, to by nemělo být ve chvíli, kdy už ty věci jsou předloženy. A z toho důvodu jsou tady dvě důležité eh, záležitosti. Jednak je to schopnost Evropského parlamentu vytvořit své, svou vlastní institucionální paměť, pokud jde o technické okolnosti vyjednávání, eh, to znamená na mm, eh, znalosti technických zaměstnanců. Já si myslím, že je velmi důležité aby e, tyto znalosti byly e, tady tímto způsobem uchovány. Potom druhá věc, to je spolupráce, úzká spolupráce s těmi hráči, e, kteří mají mm, právě mm, ty kapacity na vytvoření těchto technických dovedností a postupů v rámci komise, ale i mezi členskými státy. A jediným hráčem, který nemá za sebou tu podporu institucí, je Evropský parlament. On má také svou administrativu, má určitou podporu, ano, ale když to porovnáte s tím, co mohou mobilizovat členské státy Evropská komise, tak samozřejmě Evropský parlament zůstává velmi pozadu. Dále význam toho, aby instituce jaksi ustálila formální postupy je potřeba vyvinout si určitý postup, který by se v průběhu času institucionalizoval. Myslím si, že to je velmi důležité a zásadní. A proč? Právě proto, že parlamentní instituce mají sklony eh, k neformálním postupům ve chvíli, kdy ty věci, o kterých se vyjednává, jsou vysoce politizované. To je samozřejmě běžné. Eh, Když existuje velký politický tlak, eh, tak je tady snaha mm, tady mm, k této interakci a aby nedo došlo eh, k určitému eh, eh, ústupu těchto věcí ve chvíli, kdy ty věci nejsou úplně politické, ale mohly by se kdykoliv politickými stát, tak je velice důležité, aby se ty věci formalizovaly. Potom ta Eh, jaderná alternativa, to už nebudu rozvádět, protože to už jsem dostatečně eh, popsal. A možná bych zopakoval ještě eh, tři věty, se kterými jsem své vystoupení zahájil. Pokud bych byl členem australského nebo kanadského parlamentu, tak bych vám záviděl. My samozřejmě víme, že mnozí z členů australského nebo kanadského parlamentu sledují Evropský parlament a chtějí se inspirovat postupy, který si vytvořil Evropský parlament ve své interakci s komisí a s radou ministrů ministrů. A e, právě pokud jde e, o e, vyjednávání obchodní dohod. A pokud bych byl členem kongresu USA, tak bych byl zvědavý na to, jak se ty postupy a technické kapacity v Evropském parlamentu rozvíjejí při snaze sledovat obchodní vyjednávání. Pokud bych byl členem Evropského parlamentu, tak bych byl potěšen, byl bych spokojen, ale zároveň bych v bděle sledoval eh, ty neformální postupy, protože se může stát, že eh, politický eh, význam obchodních vyjednávání bude o něco méně výrazný než v současnosti. Děkuji, děkuji za tento velmi jasný přehled. Myslím si, že můžeme být nadšeni vlastně z toho výčtu pravomocí, které máme, ale předtím ještě než dám slovo našim poslancům, tak bych rád přivítal naše britské eh, kolegy a členy, kteří i po 29. březnu jsou stále našimi poslanci a doufám, že jimi zůstanou eh, ještě déle. Já bych byl velmi potěšen, kdyby tomu tak bylo. Tak, kdo chce hovořit, tak prosím, Jude, máš slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, eh, že jsem přišla od začátek té vaší prezentace. Děkuji mnohokrát za všechny ty eh, připomínky. Já bohužel trpím takzvanou brexititis a ta samozřejmě vychází z toho neustále pokračujícího dramatu v naší zemi. Ale je pravda, že v rámci tohoto složitého procesu došlo také k parlamentární, parlamentní rozpravě o tom, jak by měla vypadat obchodní politika Spojeného království. A musím říct, že v obou komorách našeho parlamentu se musela vysvětlovat, jak vlastně funguje Evropský parlament, což je velmi zajímavé, protože prostřednictvím toho procesu jsem se, se také více zamýšlela nad tím, jakým způsobem pracujeme my, poslanci. Ani nevím, kolik eh, z mých kolegů se snažilo vlastně udělat to stejné, co co, co jsem udělala já. To znamená, já jako poslankyně Evropského parlamentu jsem šla do našeho parlamentu a vysvětlila jsem, jakým způsobem pracujeme, k jakým dokumentům máme přístup, jakým formálním a neformálním způsobem můžeme jednat. A bylo to opravdu velmi, velmi zajímavé, musím říct. To znamená, že já velmi s vámi souhlasím, že my opravdu se držíme těch evropských eh, politik eh, a postupů a musím říci, že samozřejmě některé ty věci byly velmi jaksi důležité a kontroverzní. Vzpomínáme si pouze na typ, i co se týče tedy parlamentního přeskumu a možnosti vlastně parlamentního přeskumu. To znamená, že se s tím se tomu otevřely dveře takovému toho postupu a zároveň vlastně také některé z těch dveří byly uzavřeny možná tam, kde řekněme, to už nebylo tak zajímavé. To znamená, jakým způsobem formalizovat nebo kodifikovat neformální procesy, aniž by se z nich staly velmi neflexibilní eh, procesy. Takže to, co by mě zajímalo, je to, jak se na to koukáte vy, nebo jak to vidíte vy tedy. Jak to kodifikovat a zároveň aby zajistit, aby to příliš neskostnatilo, aby opravdu parlamenty mohly dále nějakým způsobem fungovat protože samozřejmě ono se to všechno vyvíjelo historicky a myslím si, že flexibilita právě v této oblasti je velmi důležitá. A druhá otázka. Eh, ano, ta prezentace byla poměrně dlouhá, ale jedna z těch oblastí, na kterou se v tuto chvíli více a více zaměřujeme a jistě o tom budeme hovořit i za zavřenými dveřmi, tak i v souvislosti se Severní Koreou důležitost v podstatě implementace vycházející z parlamentního přeskumu. A co to vlastně všechno znamená právě v oblastech, kde to samozřejmě bude nějakým způsobem sporné a to samozřejmě hlavně mám na mysli, jak si oblast eh, dodržování základních lidských práv, lidská práva jako taková, dodržování eh, pracovních eh, standardů. Je mi jasné samozřejmě, že jste neměl už více času na svou prezentaci, ale zajímalo by mě, co si myslíte o té implementaci, o té fázi implementace. Tak nikdo další se nehlásí o slovo, ale ještě předtím, než předám slovo komisi tak bych eh, rád sám za sebe položil dvě otázky. Jedna se ubírá podobným směrem jako ta první otázka Ju, to znamená ty neformí, neformální možnosti Evropského parlamentu. Já si velmi dobře vzpomínám na vyjednávací postup o dohodě CITA, což eh, samozřejmě byl, tra, pardon, CETA, obchodní dohoda CETA, bylo to velmi složité, ale v podstatě, kdyby fungovaly jenom ty zastaralé postupy, tak by to nikdy nebylo prošlo. A musím říci, že vlastně i po odsouhlasení té dohody bylo možné ještě znovu otevřít vlastně jednu z těch nejdůležitějších kapitol o investicích. Takže eh, já bych byl velmi rád, kdyby se vyjádřil ještě více k těm neformálním pravomocím Evropského parlamentu, které možná můžeme se vyhnout možná těm kuloárním eh, řešením a možná, že bychom to mohli udělat trošičku podobně jako Severoamerický kongres. A co se týče tohoto kongresu, protože samozřejmě kongres eh, má i podle ústavy v podstatě celá zásadní slovo, ale my samozřejmě Víme, že mají také obchodní orgány a víme, že oni vlastně používají také akty v přenesené pravomoci, v podstatě předávají prezidentovi delegované pravomoci, i co se týče jaksi bezpečnosti či chování obchodních partnerů. Takže ptám se, do jaké míry je severoamerický kongres limitován delegovanými pravomocemi amerického prezidenta. A Peterson za komisi dostane ještě slovo a musím říci, že my také máme před sebou ještě dlouhé rozpravy o tom, jakým způsobem se může ještě Evropský parlament více angažovat. Já si přesně pamatuju, jak jsem začínal já, v podstatě jenom 23 členů Evropského parlamentu mělo eh, přístup ke všem dokumentům a v tuto chvíli už je to 751 poslanců. Všichni vlastně mají volný přístup k dokumentům, aniž by museli předtím vyplňovat nějaké eh, požadavky, žádosti či splňovat, procházet nějakým dlouhým vyčerpávajícím eh, procesem. Takže máme tady v tuto chvíli úplně nové platné postupy pro zpřístupňování do, eh, dokumentů. Takže to je všechno prostě vývoj, historický vývoj, kterým jsme si museli projít. Pítře, prosím. Děkuji, děkuji Bente, děkuji, děkuji za to, že mi bylo také dáno slovo, abych se vyjádřil k této velmi zajímavé zprávě od pana profesora Kremance. Já si myslím, že tato zpráva poskytuje opravdu velmi pěkný náhled do celé té situace a těmi úvodními třemi větami vlastně velmi dobře vyjádřil, v jaké situaci se nachází poslanci všech eh, těchto zmiňovaných institucí. Myslím si, že to bylo velmi dobře také znázorněno během té prezentace. Jádrem eh, těch vztahů, na kterých jsme pracovali na, v posledních pěti letech, to znamená od také od Lisabonské smlouvy, je v podstatě podstatě je to jasné porozumění ze strany komise, které spočívá v tom, že pokud Evropský parlament chce hrát důležitou roli při schvalování obchodních dohod, tak Evropský parlament musí se stále angažovat a musí být součástí celého toho procesu, včetně přípravné fáze a vyjednávací fáze. Nejde pouze o nějaký eh, legální postup, ale i, nebo není to správné pouze z legálního právního hlediska, ale také eh, z praktické politického eh, hlediska. To znamená, že v tuto chvíli Evropská komise opravdu se tomu tak staví, to znamená, snaží se opravdu zpřístupňovat vše, včetně dokumentů, vy jste to také zmiňoval, to znamená to zpřístupňování dokumentů. V posledních pěti letech eh, jsme zpřístupnili více jak 1700 plus a víc dokumentů a 1600 eh, otázek jsme obdrželi ze strany Evropského parlamentu a my také máme monitorovací skupiny, technická, eh, technické skupiny jako vlastně nový flexibilní nástroj naší spolupráce, abychom lépe vlastně chápali fungování našich výborů a tato flexibilita je v každém případě v jádrem nebo jádrem toho eh, těch společných vzájemných vztahů, vztahů které se se také zobrazují v té zprávě. Ano, v této zprávě hovoříte o těch eh, výzvách, kterým bude jistě čelit i nový parlament a opravdu cítím sympatie, tedy nebo jak si chápu eh, to, co říkáte v podstatě o té o důležitosti technické expertízy. Také víme, že v rámci tohoto výboru technická expertíza a její úroveň stále jaksi se navyšuje a to jsme viděli i v té přípravní fázi vzniku eh, to je to, tohoto výboru a sam, jistě to samozřejmě podporujeme. Co se týče teď neformálních eh, mechanismů, které fungují dostatečně dobře, tak samozřejmě můžeme pracovat pouze v rámci tedy toho, co umožňuje smlouva. A co se týče té kodifikace těch neformálních postupů, jak jste to zmiňoval, ono to může být opravdu složité v rámci tripartity, to znamená najít nějakým způsobem řešení relativně rychle, ale součástí tedy příběhu úspěchu tohoto parlamentu a vlastně v zájem vzájemných vztahů mezi parlamentem a komisí je vlastně i ta otevřenost a vůle úzké spolupráce, to znamená spolupracovat na každý, každém jednotlivém stupni spolupráce, to znamená samozřejmě nějaké ty výzvy, které ještě stále existují, nám dodávají, jak si tedy nám dávají tu příležitost zamýšlet se nad, možné, nad možnou spolupráci, a zamýšlet se tedy nad tím, jakým způsobem ještě navýšit transparentnost celého toho procesu a rozhodně si myslím, že Evropský parlament bude i nadále hrát celá klíčovou roli při vyjednávání nových obchodních politik. Ano, já vás mohu pouze ujistit, že rozhodně tuto klíčovou roli chceme hrát dál. Pane Keremanci, prosím. Okay. Uh, Nejprve eh, bych rád pohovořil o implementaci. to jsme zaznamenali také v souvislosti se zprávou. pokud eh, sledujeme provádění obchodní dohody, tak role Evropského parlamentu je rozhodně eh, slabší, než pokud se vyjednává No, o takové dohodě. A pokud se podívám na ten poslední případ, tak je to srovnatelné. Eh, pokud jde o kongres, tak tam existuje velká eh, citlivost eh, ustanovení dohody. Oni si uvědomují, že jakmile je dohoda uzavřena, a, pokud jde o provádění, tak oni tam ztrácí část své kontroly a pokud se podíváte na Peru nebo na vyjednávání o dohodě s Guatemalou a Kolumbií a pokud se podíváte na to, jak se rozvíjí ta debata ke Kolumbii teď a také pokud je o MCA a otázku proveditelnosti ustanovení o životním prostředí a o práci v rámci USMCA, tak Ehm, proč je to tak citlivě vnímáno, je proto, že si uvědomili nebo uvědomují, že jakmile ta dohoda bude schválena a bude prováděna, tak oni vlastně nebudou mít možnost to ovlivňovat. Ehm, druhá věc, otázka eh, předsedy, pokud eh, je 301 a toho druhého článku, tak toto jsou opatření, která jsou jednostranně přijímána exekutivou a v kongresu USA teď probíhá diskuze eh, o dvou navržených zákonech a zatím tam ještě není dostatečná většina, aby mohly být schváleny, ale jde zkrátka o to, aby byla nastolena situace, kdy pokud prezident přijme eh, opatření v rámci 232 a tam eh, hm, si to asi pamatujete v souvislosti s tou diskuzí o automobilech, tak tam ehm, se argumentuje národní bezpečností. <laughs> tam eh, jde o tu dohodu z roku 1968 a tam jde buď o tu situaci, kdy kongres USA musí schválit určité opatření, eh, které přijal prezident na základě 232 a eh, myslím si, že tam je lhuta 70 dní, anebo je tam potom ještě alternativa a, a ta je um, v tom smyslu, kde by kongres byl schopen odmítnout opatření prezidenta. A, a ten problém je, že jde o národní bezpečnost. A tady vidíte určitou váhavost členů kongresu. Ehm, tady zasahovat do bezpečnostních rozhodnutí rezidenta. Ty jiné věci ty jsou jednodušší, protože uh, ono samozřejmě je velmi obtížné v mnoha případech spojit to s národní bezpečností, ale je celá řada uh, Eh, jiných případů, kde eh, ty vztahy eh, k národní bezpečnosti, tam to není úplně jasné a může to s tím souviset nebo nemusí. A tam právě členové kongresu váhají tady zasahovat do rozhodnutí prezidenta ohledně národní bezpečnosti. Pokud je o případ CETY, tak podle mého názoru, kde si tady nejsem jist, jestli se nemýlím, ale je to velice zajímavý případ, Eh, na kterém se to eh, dá ilustrovat. A eh, ilustrovat také souvislost s tím, jak se na mezinárodní dohody připravuje Evropský parlament. Je tam určité riziko. Pokud Evropský parlament nebude mít nějaký systém se úzce zapojit i do nekontroverzních obchodních dohod nebo do těch dohod, které na první pohled takové vypadají, tak tam někdy může dojít k překvapením může eh, tady ta situace být velmi nepředvídatelná pro vyjednavače komise, protože se může mobilizovat eh, společnost a pak se tam mohou objevit nějaké otázky, které povedou k tomu, že to, co vypadalo jako velice nekontroverzní, se stane najednou velice eh, kontroverzní dohoda z CETA, tam se hrál roli TTIP. TTIP e, vzbudil velkou pozornost různých sociálních e, hnutí, hnutí ve společnosti, oni se začali mobilizovat a najednou se z toho stala obrovská otázka. E, já samozřejmě nechci vás jako profesora opravovat, ale v roce 2012 Evropský parlament rozhodl eh, o CETA a to bylo ještě eh, dříve předtím, to bylo ještě dříve, než veřejnost eh, začala řešit ten systém ISDS a tak dále. A možná, že se pletu, a jsem, jsem v podstatě outsider, ale pak další případ, kde byla role parlamentu slabší, to byly ta, ty dohody o ekonomickém partnerství. A ty věci se potom staly velmi kontroverzními, velice politizovanými a já si myslím, že Evropský parlament by měl eh, získat schopnost přímo zasahovat eh, nebo ovlivňovat vyjednávání komise, mělo by to být pro něj eh, předvídatelné a mělo by to být tak, že Evropský parlament by měl předem naznačit svoje stanovisko tak, aby potom, až dojde na lámání chleba, Evropský parlament mohl říct, ano, my už jsme vám dali předběžný souhlas, takže je to pro nás v pořádku. Děkuji. Skvělé, velice zajímavé. Velmi uh, si cením vaší práce. A dále tady máme program, na programu bod 6. Jde o drůbeží maso z Ukrajiny. A zde máme dotaz komise a rady. Požadavek, abychom eh, změnili obchodní dohodu a zavedli nařízení o dovozu kuřecího masa. Je tady požadavek o předběžné uplatnění dohody a to je pro nás naprosto klíčové. Paní Malmström a pan Hogan nám zaslali dopis, ve kterém nás vyzývají, abychom odsouhlasili předběžné eh, nebo předčasné eh, uplatnění dohody ještě předtím, než mm, parlament udělí svůj souhlas. Nejprve eh, bude mít slovo pan Saifi, nahrazuje paní Hübner a také pan Valesa bude mít slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci omluvit kolegu pana Valizu, který dnes zde nemůže být z rodinných důvodů a poprosil mě, abych přečetl jeho text tedy. Já jakožto stálý zpravodaj pro Ukrajinu posleduji eh, vývoj situace v země nejenom z hlediska zahraničního obchodu, ale také z hlediska celkového politického kontextu. Máme tedy určité opatření, eh, liberalizace obchodu či eh, specifických kvót pro Ukrajinu. V důsledku eh, velice citlivosti drůbežího masa a veškerých produktů, které se z něj vyrábějí, jsou tyto produkty podrobeny specifickým celním kvótám. V roce 2016 komice konstatovala, že šlo, došlo k rychlému nárůstu dovozu z Ukrajiny tohoto masa. Jsou to dvě specifické celní položky, které eh, se dbají do kategorie Eh, čerstvé či zmrazené ostatní dělené maso. Toto nemá, nepodlehá množstevního omezení ani clů. Podle těch čel ten rychlý nárůst představuje eh, obrovské množství, bylo to 70 600 tun v roce 2016 a v roce 2018 je to ještě větší množství, proč vede k velkému znepokojení, co se týče rovnováhy na trhu. Potvrzeno bylo, že drůbož, která se dováž do EU, používá tarifní položku, která je bezcelní, ale která neodpovídá vlastně e, popisu tohoto produktu, ale díky určitému technickému přizpůsobení formy toho masa Ukrajinci použili tuto položku proto, aby e, vlastně za nulové tarify vyváželi tyto typ masa e, v obrovském množství. Tady ta situace skutečně zachází příliš daleko. Dochází, dochází vlastně zneužití eh, toho, DCFTA a podkopává to důvěru. Pan Velesa říká, že vítá úsilí ukrajinské vlády, která opravdu na začátku roku znovu na vyjednávání a snaží se vyřešit tuto mezeru. Momentálně v Ukrajině se nacházíme ve velice specifické situaci. E, jsme před prezidentskými volbami. Pan Valesa chce, aby Ukrajina co možná nejrychleji ratifikovala tuto dohodu, aby se skoncovalo s možným nelimitovaným dovozem tohoto specifického drubežího produktu do Evropské unie. Pan Valíza ještě na závěr připomíná, že on jakožto zástupce, nebo my jakožto zástupci evropských občanů musíme chránit zájmy našich zemědělců proti nějakým nekalým praktikám. Já osobně, pane předsedo, pokud dovolíte, chtěla bych k tomuto prohlášení pana Vadisy ještě něco připojit. Já jakožto zpravodajka pro provádění obchodní politiky Evropské unie připomínám, že Evropský parlament již podpořil to, co komise aby se i hned zasahla, pokud dochází k nějakému špatnému fungování. Já na tomto výboru jsem vždy připomínala, že zemědělství není něco, co můžeme obědovat na úkor něčeho jiného, že to je velice citlivý produkt, který oni vyrábějí a je, že není možné, aby došlo k nějakému obcházení či zneužívání obchodních dohod. Je tedy třeba, aby situace byla většině to možná nejrychleji. Je důležité mít dostatečné prostředky pro to, abychom sledovali provádění takovýchto dohod a kontrolovali důležité produkty, aby Kontroluje to také, aby byly respektovány veškerá pravidla a veškerá omezení. Děkuji. A teď dostanou slovo moji kolegové, předseda za výbor Agri... Ne, není tu. A sedí tu. Tak prosím. Bardzo krótko skorzystałem. Děkuji, zcela stručnie. Využívám této příležitosti a rád bych tedy se zapojil do této diskuse. Otázka, o kterou jde, je velice zásadní. Je to důležité pro celý sektor drůbežího masa. Dovozy drůbežího z Ukrajiny představují, zapříčinují problémy na našem vnitřním trhu chápeme situaci, která panuje na Ukrajině. Rádi bychom eh, této zemi pomohli. Ovšem, chceme tedy pomáhat i ukrajinským eh, zemědělcům, těm skutečným, ale nemůžeme akceptovat, eh, že zde dochází k zneužívání jistých mezer a že dochází tady skutečně k jistému typu podvádění. Vidíme, že vyjednávání byla velice vleklá, trvala velice dlouho a to proto, že nebylo možné předvídat vše co teď nebylo možné předem odhadnout správným způsobem, co by mělo proléhat e, nulovému tarifu a co ne. Například jež malé změny, které e, dělí maso tak, že drůbeží prsa mají e, i pažní kosti křídel, že to malá změna může mít tak obrovské dopady na trh. Hmm, je to velmi citlivá otázka pro zemědělce. Evropská unie chce ukázat svou otevřenou tvář vůči Ukrajině, chce otevřít svůj vnitřní trh také pro zemědělské produkty z Ukrajiny, ale bylo to zneužito ze strany Ukrajiny velice nemorálním způsobem. Mezery, které v dohodě existují, byly skutečně zneužity. Mohli bychom říct si business is business, ne, ale je třeba dodržovat jisté zásady. Tento problém nám bude přetrvávat i v budoucnosti a to v ještě větším měřítku, neboť produkční možnosti na Ukrajiny jsou velké. Tato země má dobré klima, dobrou půdu, A dochází takto ke zkreslování pravidel vnitřního trhu také s ohledem na jisté plodiny, jako například jahody, maliny a další. K takovýmto problémům docházelo v posledních letech ve, na východním ve východním Polsku, ale obdobné problémy se mohou objevit i na Slovensku či v Chorvatsku, neboť tyto země mají obdobnou zemědělskou produkci, zejména co se týče produktů právě jako jsou jahody či maliny. Já jsem se podílela na spoluvědnávání dohody s Kanadou a dalších dohod. A je třeba si uvědomit, že na světě jsou i jiné regiony, které pro nás mohou být potenciálně nebezpečné. Ale v tomto konkrétním případě eh, čelíme obrovskému riziku, obrovskému nebezpečí, protože Ukrajina má velice velké produkční možnosti. Nevím, zda víte, že ruské embargo, které bylo zavedeno jako reakce na naše sankce, vedlo k tomu, že Rusko se stala důležitým dovozcem vepřového masa a dalších e, druhů masa. U plodin rusové tak daleko ještě nejsou ovoce. To bude ještě jistou dobu trvat, ale embargo ze strany EU vedlo k tomu, že ruská domácí produkce stále narůstala v poslední době, což je třeba také zohlednit. Že se nám eh, ta situace během příštích měsíců bude neustále měnit a vyvíjet. Jsem rád, že se Evropská komise tímto tématem zabývala. Ale souvisí to i s dalšími kroky, které činíme směrem k Ukrajině, zde se jedná především o kontingenty a nemůžeme se divit, pokud naši zemědělci potřebují jisté kompenzace. Neboť vše na sebe vzájemně působí. Vnější podmínky, tedy kontakty se třetími státy, hrají důležitější roli než samotná zemědělská politika EU, což je něco zcela nového. Je to nový fenomén. A já bych rád poprosil o to, aby brali vážně reakci evropských zemědělců, bychom ji vnímali. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Sinový zpravodaj za SAD tu není ale předal mi některé ze svých poznámek. Samozřejmě, že se omlouvá za to, že zde nemůže být. A on v každém případě podporuje pana Spravodaje, má dvě otázky. Co se týče návrhu komise, tak tady v tom rozhodnutí hovoříme o nárůstu, celkovém nárůstu objemu TAC. A on, pan kolega chce přesně vědět, jaký to bude mít dopad. A za druhé, co se týče vyjasnění, tady teď těch pravidel týkající se původu, protože kolega tomu porozuměl tak, že vlastně ve chvíli, kdy se odstraní ta kost mimo EU, tak se nemusí indikovat eh, původ masa a on eh, by rád věděl, jaké to bude mít dopady. A teď za zelené pan Valsk, prosím. Thank you, chair. Uh... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já vím, že je dost zvláštní, že se k vám ne, vlastně přidávají tolik, tolik lidí z různých výborů, ale je to velmi důležité, velmi důležité i pro nás. A teď vlastně přejdu do Němčiny, myslím si, že pro mě to bude také jednodušší. Zusammen. Es geht hier hauptsächlich um eine Firma. Já to říkám, mám firmu, která se jmenuje NHP a která dováží 111 milionů kil ročně, 40%, eh, ovládá 40% ukrajinského trhu, má miliardový obrat a stále ještě eh, vlastně Eh, své peníze má na Kypru, aby šetřili peníze. Takže tady nejde vůbec pro to, abychom eh, pomáhali Ukrajincům, ale pro to, abychom vylepšovali zisky na národních či národních společnosti a dále. Bezcelně do Evropské unie se mohly dovážet do posud 20 tisíc tun drubežích prsou. Vše ostatní ne. My všichni víme, že ty drubeží prsa to je vlastně nejlukrativnější část tohoto řetězcového, hodnotového řetězce a proto toto to firma říká se využilo takovou tu mezeru v zákonech. Mohli bychom také říci, že vědomě porušili pravidla, která byla sjednána obešli je, tak a e, prostě e, ty drubeží prsa e, importují s tím, že mají pažní kost a tím se vlastně vyhýbají té celní kvótě. Musíme si tedy uvědomit, že toto, tento podnik obchází či porušuje stávající pravidla, rozhodně je nerespektuje. Dále musíme si uvědomit, že Nizozemský celní orgány již byly upozorněny na tento problém a e, jak v letech 2017, tak v 2018 e, úřad e, členského státu EU řešil tuto věci, ale tehdy dovolil. Tedy akceptoval, aby drůbeží prsa s malým kous, kouskem kosti neplatilo jako drůbeží prsa a šlo to do té kvóty ostatní dělené maso. Rakouské předsednictví se obrátilo na Evropskou komisi a udělilo jí mandát, aby o tom opětovně vyjednávala. Zajímalo by mne, milá komise, mohli byste mi zprostředkovat tento mandát? Já bych ráda, rád věděl, co bylo vaším úkolem. Komise říká, dobrá, problém máme, 55 tisíc tun to ročně se importuje, je to navýšení asi 1000% během tří let a máme problém. A co dělá komise? Co jste udělali? Jaký byl návrh komise? Návrh komise je to, dobrá, když už tedy dováží 55 a 50 tisíc tun, no, tak prostě budeme legalizovat ten nelegální stav, který tady dosud panoval a dáme jim rovnou bez celní kvotu pro 50 tisíc tun drůbežích prsou. já říkám schválně prsou. Mohli bychom také říct, že to nebudeme odlišovat a že veškeré části drůbeže budou bezcelně dováženy, ale vy dobře víte, že právě ta firma MHP opět skoupila dalšího eh, producenta drůžbežího masa, který produje asi 80 tisíc tun drůbežího a učinila to za podpory evropských bank. MHD již dostala eh, určitý počet milionů od European Investment Bank, aby vůbec mohla vytvořit svůj podnik, který dominuje trhu. Další miliony eur byly této firmě přislíbeny, proto aby evropská firma Peruvina na Slovensku mohla být zakoupena a to ruským či ukrajinským oligarchem, který tedy má své peníze na Kumpru, u toho koupí zase jiného oligarcha z Ukrajiny, který také má své peníze na Kypru a to jsou jiné, to je jiné téma. My tedy te pomocí našich peněz dáváme jim úvěry na to, aby oni tyto obrovské firmy mohly ještě více ničit náš evropský trh. A já vám mohu zaručit, že teď celé se a kuřata a ty kuřata, ty menečeně, ta části, ty se budou vytvářet, ty se budou produkovat v Evropě. A když jim dáte kvotu 50 tisíc, tak to budou prostě drůbeží prsa, pouze. A proč jim vůbec dáváme kvotu? Lepší by bylo zakázat dovoz, neboť ukrajinští producenti nedodržují stanovená pravidla. Dohoda o volném podchodu byla uzavřena v roce 2013-2014 a pravidlo bylo, že musí vlastně převzít evropské aky, které se týká ochrany zvířat a implementovat ho. A co řekla Ukrajina? Že vytvoří akční plán, který předloží do roku 2017. To je pouze plán, to není vůbec žádná akce, to je plán, kde se plánuje někdy nějaká akce. Ani, ani nevytvořili ten akční plán na to, aby převzali evropské aky na ochranu zvířat. Vůbec ne. A nyní mi vysvětlete, jak může evropský chovatel drubeře konkurovat nadnárodní obrovské společnosti, která je subvencována Evropskou bankou když produkuje za evropských pravidel. A my tady máme relativně rozumné, či aspoň o trochu lepší standardy ochrany zvířat než mu v minulosti, ale ty importy, které se zde bezcelně dováží, nemusí dodržovat tyto standardy na ochranu zvířat. A my jim, protože podváděli, tak jim ještě navýšíme tu kvótu. Mohli byste mi vysvětlit, jak to má vše fungovat? A pak se ještě snažíte obejít parlament vy jste povinni si um, vyžádat dovolení parlamentu a vy říkáte, e, to nejde, jsou volby, je to tak nutná věc, tlačí to, co tak tlačí na to, že nemůžete čekat na další parlament, abyste si tedy uh, od něj dostali svůj souhlas. Já vím, že jste to uh, o tom rozhodli či chcete rozhodnout eh, až v květnu na radě a já budu pozorně sledovat, kdo eh, na radě se k tomu jak vyjádřit. A já vám něco řeknu, pokud máte pocit, že obejdete parlament, vůbec se vám to nepodaří, právě protože jsou volby. Děkuji. Děkuji a za Goje nyní Helmut Scholz. Nebo Anna. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Předřečník řekl věci, které se mi líbí. Během posledních let socialistické strany vždy varovali před obchodními smlouvami, zejména také před dohodou o předružení s Ukrajinou. Varovali jsme před tím, jakým způsobem podkopávají takovéto uh, obchodní dohody naše standardy, či je obcházejí. A to není mm, jasné pouze na případě Ukrajiny. MHP, tento obrovský ukrajinský kon- cern který má také e, závod v Utrechtu. Ty tedy 000 tun drubežích e, jako masa mohly importovat zcela bezcelně do EU. Jsou to tedy zejména drubeží prsa, pak také křídla. A to jsou v podstatě napůl nelegální produkty, neboť Ukrajina nedržuje agrovská pravidla, zejména v oblasti bezpečnosti potravin a ochrany zvířat. Podkopávají a ničí nám celý drůbeřářský sektor. A jak reaguje komise? Zvýší kvóty i tarify. Tím vlastně odměňuje komise toho vývozce. A dále Evropská komise takto ničí drubežářský sektor, který takto musí konkurovat eh, s tímto obrovským podnikem a eh, image a kvalita produktů se takto zhoršuje. A pak ještě má MHP možnost zakoupit slovinskou firmu za podpory našich evropských peněz, tedy peněz daňových poplatníků. Tam se komisi, máte pocit, že pomocí takovýchto opatření se dostane sektor drubeže pod tlak a proč neděláte nic proti tomu, abyste zabránili nekolé soutěži mezi EU a Ukrajinou? A proč nechcete zajistit, aby drubeží maso podlehalo veškerým našim evropským standardům, když je tady u nás eh, jak si uváděl na trh? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já v podstatě pouze souhlasím s předřečníky. Jde o to, abychom chránili naše zemědělce, naši zemědělci byli prvními obětmi embar embarga. Od roku 2017 si praktiky jsou známy, jsou ověřeny a vy jim chcete naopak navýšit tu kvotu A nejhorší na tom je to, já se, jsem velice rozhořčena, jak postupuje komise, která se snaží vlastně nás obejít, obejít celý legislativní postup a veškeré kontroly. Komise chce, abychom dali náš názor, naše stanovisko. Není možné se snažit a tvrdí, že to takto jak si ženou, proto aby pomohli našim ukrajinským přátelům. Ale já vám řeknu, o co se skutečně snažíte. Je taková nešikovný pokus komise, která samozřejmě podporovala Mandan a pana Porošenka. A momentálně pan Porošenko zdá se, že ztratí svou politickou moc, tak vlastně on ho takto podporuje, takže je to politická věc. A já si myslím, že je nudné, aby komise e, postupovala podle všech zásad. My jsme tady volení zástupci lidu a není možné, abychom e, jaksi akceptovali, že se tady útočí na naše výsady poslanců parlamentu a komise se tedy snaží tu věc nějak zamlčet a proto já chci, pane předsedo, abychom si udělali nějaké šetření v tom smyslu, že demokracii je třeba chránit. Nesmíme postupovat pouze jako demo- technokraté. Děkuji. Yes, and I would... Tak a teď komise. Já bych opravdu rád zdůraznil tedy tu otázku pana Gabeleka a ten dopad nových kvót, nových objemů. Tady v tom stále ještě nemáme vůbec jasno, co to znamená pro evropské producenty, jaké to na ně bude mít dopad. Hovoříme o dolním Sasku a severním Německu, protože my nemáme pouze automobilový průmysl, ale i také zemědělství a já bych rád věděl, jaký dopad budou tyto vyšší kvóty mít. Pan Petrus Milisek, který je vlastně vedoucím za DG Twin a paní Mana, pan, paní Sulia za DG Agri. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji. Dobré odpoledne vám všem. Děkuji za to, že jste mi dali slovo, abych pohovořil této otázce. Samozřejmě, že je to velmi naléhavá záležitost, eh, se kterou se musíme popasovat, protože tady hovoříme o exponenciálním růstu dovážených eh, drůbežích produktů z Ukrajiny. Už to bylo několikrát zmiňováno. Hovoří se tady o těch dvou podpoložkách, celních podpoložkách vidíme navýšení z 3700 tun v roce 2016 na 55 tun v roce 2018. Ano, hovoříme tady v podstatě o nemožnosti vysledovat v podstatě tyto dvě celní podbožky, které byly vlastně liberalizovány v rámci dohody o volném obchodu. Ono to v podstatě nebylo možné v podstatě vysledovat také před několika lety. V podstatě bylo těžké očekávat, že k takovému to celnímu inženýrství vůbec dojde. Stejně jak říkalo několik předřečníků, tak tady se hovoří o dokumentů, o, o závazných jaksi celních dokumentech, které jsme obdrželi z několika celních úřadů a které se týkají tedy té řádné klasifikace. Nicméně, co se týče těch navýšených dovazů a možná vůbec nejdůležitější, je tady v podstatě ten úplně neomezený potenciál růstu, tak to jsou věci, které samozřejmě vedou k navýšení obav u různých zúčastněných aktérů, včetně tedy členských států a také řady poslanců evropských parlamentů. My jsme obdrželi mnoho reakcí z mnoha různých od mnoha různých skupin aktérů, kteří Eh, na nás tlačí, abychom jednali co nejrychleji. Evropská komise eh, provedla konzultace a to v létě 2018 s Ukrajinou a my jsme v podstatě od rady dostali mandát v prosinci 2018, abychom vyjednávali o pozměňovacích návrzích pro obchodní dohodu a ta vyjednávání skončila na začátku března. Je důležité podívat se na ty data, protože vidíte, jak naléhavý naléhavá celá ta složka pro nás je. To znamená, prošli, prošlo to vyšetřovací období, poté následoval velmi bezprostředně návrh Evropské komise, potom přišlo vyjednávání mandátu. E, ten mandát byl schválen necelý měsíc po přeložení návrhu, to znamená, vidíte, jak e, naléhavé to téma je pro všechny, nejen komisi, ale i radu. E, co se týče obsahu, toho, té dohody, tak eh, ten samozřejmě máte k dispozici. My dostali se to i pana komisaře Hogana, pane předsedo. A můžeme tady zmínit tři klíčové body. Za A, tedy podívat se na ty dvě celní podpoložky, přes něž to ty dovo, k těm dovozům prochází a propojit to s celní kvótou za druhé navýšit objem té celní kvóty a za třetí ještě jednou v podstatě nastavit ty povinnosti MFN pro dovozy. To znamená ještě nad rámec tedy těch kvót vycházejících ze smlouvy, tak abychom se ujasnili, že tady v podstatě nebude ten potenciál nárůstu zcela bezlimitní. My si myslíme, že to je uspokojující, že to je rozumný návrh dohody. Pan Vajc v podstatě se ptal ještě na mandát, který dostane rada, my vám v kaž- nebo dostala rada, my v každém případě nemáme problém s tím vám ten mandát ukázat. V každém případě je to dokument, který je veřejně dostupný a z něho si budete moc eh, vyčíst, jaké jsou hlavní tedy ty aspekty toho mandátu pro vyjednávání a jakých liní je třeba se držet. A tady, co se týče těch vyjednávacích eh, pokynů, tak rozhodně se drží těch tří aspektů, které jsem právě zmínil. A také se tam zmiňuje potřeba řádného přizpůsobení té celní kvóty, což se vlastně zase vrací k tomu eh, dopadu a my jsme samozřejmě vyjednávali také s kolegy z DG Agri a jestli mi dovolíte, tak bych jim dal také slovo, aby se k tomu ještě dál vyjádřili. Ale podle naší analýzy ten objem, který jsme vyjednali s Ukrajinou, je objemem, který je udržitelný pro evropský trh a to je také ten důvod, proč jsme souhlasili s tím, že ta vyjednávání na tomto základě mohou být ukončena. Dále, pane předsedo, dovolte mi, když už jsme tady zde hovořili o těch dovozech z Ukrajiny do EU, tak je důležité si uvědomit a uvědomit si, že jde o obou stranou obchodní aktivitu. To znamená ne pouze o dovozy, ale i vývozy. A je třeba si uvědomit, že ty vývozy jsou vlastně ještě důležitější než dovozy. A teď, když se podíváme na potřebu, jak si zaručit to, aby tato dohoda vstoupila v platnost co nejdříve, co to bude možné, což je v podstatě něco, co sdílíme vlastně všichni. Samozřejmě všichni co nejdříve chtějí uzavřít tu mezeru, která tady existuje a doufáme, že tedy toto bude ukončeno nebo uzavřeno to vyjednávání co nejdříve. Paní komisářka Malmström a pan komisář Högen vysvětlovali také všechny ty důvody, to znamená, že je třeba zajistit, aby tedy tato dohoda byla řádně implementována. A proč? Pro návrh komise, který je právě připravován k podpisu, tak vlastně je to něco, co by vlastně přišlo k rozpravě nebo do, toho, do té fáze finálního rozhodnutí poměrně pozdě. A proto se hovoří tedy o možném souhlase Evropského parlamentu s touto dohodou a ří, hovoříme také o tom, že se tady otevírá v podstatě e, riziko zásadního dalšího, dalšího zásadního navýšení dovozu A my bychom tuto mezeru právní co nejraději, co nejrychleji uzavřeli, tak abychom opravdu eliminovali právní nejistotu, která tady v této oblasti v tuto chvíli panuje. To znamená, že my jsme také řekli, že my bychom vlastně rádi tady zajistili dočasnou implementaci, aplikaci tohoto režimu. Několik z vás zmínilo pravidla SPS. Takže podívejte se, jakýkoliv, jakýkoliv producent z Ukrajiny, který do EU dováží tento produkt, musí mít autorizaci k vývozu svých produktů do Evropské unie, musí splnit pravidla SPS a to je všechno samozřejmě velmi dobře monitorováno a kontrolováno našimi kolegy z DG Sante. Pokud eh, v rámci DSCV Ukrajina v podstatě neby porušovala nebo nedodržovala všechna pravidla SPS, tak v podstatě existuje akční plán, který byl připraven také ukrajinskými úřady, který také byl jaksi schválen DG Samté a byl součástí tedy rozhodnutí rady ještě tedy předtím, než to bude moci být schváleno v souvislosti s asociační dohodou. A teď v podstatě jde o to, jakým způsobem se tedy ukrajinská legislativa bude i nadále více přibližovat evropské legislativě. Ukrajina se opravdu snačí z více jak 200 legálních aktů, u níž musí dojít k adaptaci, tak vlastně už většina z těch dvou seti eh, zákonných aktů se už vlastně přizpůsobila standardům EU, to znamená, že si myslím, že to tady vůbec nemusíme dál zapracovávat, ale je důležité, abychom si uvědomili, že se už něco děje, že se pracuje a máme také podpůrnou skupinu pro Ukrajinu, máme také naší delegaci v Kijevě, která to velmi jaksi bedlivě sleduje. To znamená, že tady máme v podstatě ten plán, co se týče těch opatření SPS a Evropská unie je součástí celé té právnické mozaiky, kterou musí Ukrajina splnit. Takže to, co jsem chtěl za sebe ještě eh, vyjasnit, to jsem vyjasnila a rád bych dal slovo teď kolegům z DG Agri. No, dobré od odpoledne eh, můj kolega, pan Spricker, eh, který eh, odpovídá za odvětví drůbežího masa, hm, by rád zareagoval. Chtěl bych odpovědět na dvě záležitosti. Jednak pokud jde o ekonomický dopad těchto kvót a potom pokud jde o pravidla původu tohoto drůbežího masa. Pokud jde o ekonomické dopady, tady hovoříme o 15 tisíc tunové kvótě a, a my jsme tady měli konkrétně v této věci e, dovoz 55 tisíc tun a tento měsíc máme dovoz asi 5 tisíc tun, takže ten e, trend roste a kdybychom to e, vypočítali s touto mírou, tak bychom dospěli k 60 tisícům tunům, eh, tunám ročně. Takže pokud mm, bychom dovezli 50 tisíc tun, tak bychom byli pod tím dovozem za minulý rok a zejména také pod eh, tím objemem, který byl plánovaný na tento eh, rok. Takže mm, tady vlastně ta mezera se zaplňuje a, a chtěl bych celkově připomenout, že naše celkové vývozy z EU do Ukrajiny představují 178 tisíc tun ročně. Minulý rok to bylo 178 eh, tisíc tun a eh, všech, veškerý vývoz z Ukrajiny představoval 123 eh, tisíc tun, což znamená, že máme mm, převis vývozu z Evropské unie do Ukrajiny. A pokud jde o tu druhou otázku, pravidla původu, Evropská unie má pravidla o označování země původu, pokud jde o původ eh, čerstvého a zmrazeného drůbežího masa. Ta pravidla byla eh, schválena v roce 2013, vstoupila v platnost v roce 2015 a pravidla hovoří o tom, eh, že čerstvé drůbeží maso, které je prodáváno spotřebiteli nebo do malého obchodního řetězce, musí Eh, ukazovat zemi chovu a zemi eh, porážky eh, tohoto drůbežího masa, ale nemusí, nemá to vlastně dopad, pokud jde o označení země původu a um, Není to tak, že když tedy by se z toho odejmula a ta kost, tak by to vedlo k tomu, že mm, by to maso bylo považováno za maso evropského původu. Thanks a lot. Um... Děkuji. I když nejsem odborníkem na eh, zemědělské otázky, tak musím říci, že nejsem se s odpověďmi spokojen. Eh, těch 50 tisíc, to je ta nová kvota, a ta původní kvota byla 20 tisíc tun, eh, říkám to správně, dobře, a jaký je důvod pro rozšíření té kvóty? pro nárůst. Jediný důvod je, že je tady tato velká společnost, která nějakým způsobem obchází ta pravidla a používá jinou klasifikaci pro dovážené maso. Je to ten jediný důvod? Já tomu nemohu uvěřit. To je neuvěřitelné. A pak ta otázka těch norem eh, tam e, není jasné, jestli ty normy jsou dodržovány nebo ne. A ty odpovědi, které tady padly, nejsou jednoznačné. Pokud tady dochází k nějakému zneužívání nebo obcházení toho systému klasifikace, tak jaké budou důsledky e, pro vývozce z Ukrajiny. Žádné, žádné důsledky tam nejsou. Můžete na to prosím podrobněji odpovědět, tak abychom mohli na, roz, na zasedání koordinátorů rozhodnout, jakým způsobem se postavíme eh, k této věci. Ale musím říci, že ty odpovědi zatím nebyly dostatečné, nebyly uspokojivé a já nevím, eh, zda to koordinátoři budou moci odsouhlasit za těchto okolností. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tyto otázky, pokud jde o celkový objem, eh, o kterém tady hovoříme v rámci těch kvót, eh, tak já si myslím, že teď tady, když budeme hovořit konkrétně, jsou v podstatě dvě kvóty, pokud jde o těch 20 tisíc tun v rámci dohody. A ta další kvóta ta jde jaksi nad to, eh, nad tu kvotu, která eh, existovala. A tyto dovozy, jak jsem uvedl, byly předmětem eh, závazných informačních dokumentů o clech v rámci Eh, tedy celních orgánů členských států a tyto celní orgány nepředložily žádnou námitku, pokud jde o klasifikaci eh, a zákonnost těchto dovozů z celního hlediska, což znamená, že ti dovozci, eh, kteří mají tu závaznou celní informaci, mají právo dovážet za tato cla tyto produkty. Ehm, samozřejmě, že to může být ještě e, tedy že to nemůže být spochopněno, tato práva. A pokud to o pravidla SPS, zda jsou dodržována nebo ne, tak tady musím říci, že máme systém, podle kterého poskytujeme povolení pro dovoz z třetích zemí mm, a všichni musí plně splňovat naše pravidla SPS. Naše kolegové z generálního ředitelství Sante to pravidelně monitorují, aby byli schopni odhalit jakékoliv porušení pravidel. Ovšem ani v tomto případě nemáme žádné náznaky toho, že dovozy od ukrajinských eh, subjektů by nějakým způsobem nesplňovaly požadavky SPS. To jsou všechno informace, kterými disponujeme a naši kolegové z generálního ředitelství eh, Sante mm, se k tomu staví takto a poskytují tyto eh, informace. An audit by DG Health. A audit DG Health a Food Safety v únoru a přesnu 2018 zjistil, že dochází k zásadním nedostatkům eh, pardon, nebyly identifikovány žádné takové nedostatky u eh, subjektů, které vyváží eh, vývoz, které provádí vývoz. Takže vlastně to, co říkáte, není pravda. Děkuji. Chcete ještě něco říci za, závěrem? Chcete něco dodat? Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem eh, si vyslechl to, co říkal eh, ctěný poslanec a prověřím to s kolegy z DG Santé, protože oni provádějí pravidelné kontroly a máme výsledky těchto kontrol, pravidelně přijímáme opatření v důsledku těchto kontrol a auditů, abychom napravili, nebo aby byly napraveny ty nedostatky, které odhalíme. Ale samozřejmě ty informace ještě prověříme a mm, potom samozřejmě vyvodíme eh, z toho další důsledky. Ano, samozřejmě, že to musíte eh, zkontrolovat a my, my to také chceme prověřit, ty odpovědi, které nám tady podáváte. Chcete ještě něco doplnit? Nechcete? Dobře, děkuji. A v rámci zasedání koordinátorů prodiskutujeme, jak se postavíme k této záležitosti. Děkuji. 6b a bod 7 budou za zavřenými dveřmi, takže já bych chtěl požádat ty, kteří nemají právo eh, zůstat na zasedání za zavřenými dveřmi, aby opustili sál. Prosím, eh, učiňte tak potichu a rychle a já vám na to dám minutovou přestávku.